Děkuji vám, kolegové. Pan Helmar má připomínku formálního charakteru. Pane předsedo, první intervence, kterou kdy přednesl člen tohoto parlamentu, byl pan Paisley v roce 1979, který řekl, že britská vlajka by